Pro point of order bych rád připomněl, že dnes slavíme Mezinárodní den rodiny, která byla, který byl zaveden v roce 1993 generálním schromážděním OSN. Cílem je šířit osvětu, pokud jde o ekonomické, sociální a demografické otázky spojené s rodinou. Rodina je základním jádrem naší sociální organizace. Společně se školou hraje základní roli při vzdělávání a utváření našich mladých a předávání hodnot, na nichž je založeno naše soužití. Tento parlament vždycky stál po boku rodiny. Především jsme vždycky podporovali zajištění větší rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem. Chci zdůraznit, že i do budoucna budeme dále pokračovat touto cestou. Jako první požádal o slovo pan Lundgren. Eh, Pane předsedo, Tajany, já bych rád eh, předložil eh, procedurální poznámku k článku 11 eh, ohledně manifestace, která proběhla 27. dubna v Bruselu před budovou na plenárním zasedání. Týkalo se to kolegyně Marity Ulsko, která projevila solidaritu s palestinským teroristou Marnem Avutým odsouzeným za tři teroristické útoky, eh, při kterých eh, přišlo o život několik lidí a také eh, odsouzeným za pokus o vraždu členství v teroristické organizaci a napomáhání trestné činnosti. Byl také odsouzen za 33 dalších vražd, kvůli kterým nedostal trest kvůli nedostatku dokladů. Já eh, požaduji, eh, pane předsedo, abyste vy jako eh, předseda Evropského parlamentu bral svou odpovědnost vážně a zabýval se takovouto podporou terorismu. Děkuji. Honorevole. Poslanec Damat, poslankyně Damato. Děkuji, pane předsedo. Já se obracím na vás i na kolegy. Protože sedm zemí v radě blokuje podpory pro postižené oblasti střední Itálie. Tím se blokuje podpora na obnovu oblastí, které byly postiženy zemětřesením. Sedm měsíců po katastrofě někteří občané pořád ještě žijí ve stanech. To jsou chvíle, kdy musíme dokázat, že Evropská unie se chce skutečně změnit a tím pádem musíme prokázat solidaritu. Pospěšte si, potřebujeme tuto rekonstrukci a to okamžitě. Il relatore naturalmente difenderà Zpravodaj samozřejmě bude hájit pozici parlamentu při trialogu vzhledem k tomu, že pozice parlamentu v této věci byla velmi jasná. Takže já vaše stanovisko sdělím zpravodaji. Myslím, že už to velmi dobře ví sám. V každém případě je zájmem Evropského parlamentu, aby byl prosazen jeho názor, který už byl odhlasován. Pan Carver. Děkuji, pane předsedo. 14. února Eh, v této sněmovně pan Papadakis, jeden ze zapsaných poslanců nezařazených, eh, hovořil o Izraelu jako, o Izraeli jako o teroristické eh, zemi. Já, bylo to tedy během debaty o zahraničních záležitostech. Já jsem požádal, pane předsedo, vás osobně a předsednictvo, aby jste v této věci zakročil. Děkuji. Chci v tom hovořit velmi jasně i o jasných, o dalších věcech se chci velmi jasně zmínit. Já nechci dusit eh, politickou debatu vnitř tohoto parlamentu. Pokud ale každý výstup, eh, s nímž nesouhlasíte, budete požadovat eh, sankce, pokud zde nebudou nějaká prohlášení, která půjdou proti principu Evropské unie, tak hrozí, že se parlament stane cenzorem. A to já rozhodně nechci. Já nechci sice dusit politickou debatu, můžeme souhlasit, nemusíme, ale pokud každé vystoupení, kdy se útočí na nějaký stát nebo kdy se někdo kritizuje, pokud se nejedná o nějaké extrémní násilí, pokud se jedná jen o politické útoky, tak si nemyslím, že by bylo dobré zasahovat pomocí sankcí. To platí pro obě strany. V jakékoliv věci když byly vysloveny nějaké vulgární nebo nepřijatelné věci, které porušovaly hodnoty Evropské unie, tak je to ospravedlnitelné, ale jinak si nemyslím, že sankce by byly na místě. Beru na sebe svou zodpovědnost, protože mou zodpovědností je uvalovat sankce. Pan poslanec Kristoforu. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych eh, vás, eh, já bych rád zde teď kritizoval fakt, že Turecko a Kypr jsou teď ohrozeni, pardon, Řecko a Kypr jsou teď ohrozeni Tureckem. A Turecko útočí na teritoriální vody, je to útok na člena Evropské unie a je eh, jasné, že eh, to, co se děje v této oblasti, eh, je není správné. Pokud nebudeme jednat okamžitě, tak se spochybní důvěryhodnost EU. Jsou zraňovány členské státy EU a EU jako celek a proto EU a Evropský parlament musí něco podniknout. To se čeká i v případě napadení nebo ohrožování jiných členských států, pokud e, se nějaká země považuje za kandidátskou. A paní e, v Mogherini ještě včera e, Turecko s tímto, s tímto konfrontovala, tak nelze vyhrožovat jiným členským státům. Vznikají tady rizika, v, eh, středom, v oblasti Středozemního moře. Žádáme o solidaritu a respekt a o přijetí eh, příslušných opatření proti eh, zemi, která ohrožuje stabilitu tohoto regionu a zároveň čeká podporu od EU. Děkuji. Zápis, který byl schválen ze zasedání 27. dubna, byl rozdán. Máte k tomu nějaké připomínky? Ne, takže zápis je tímto schválen. Pokud jde o složení politických frakcí, pan